Good afternoon, uh, dear colleagues. I... Krásné odpoledne, drazí kolegové. Znovu zahajuji zasedání našeho výboru a začneme eh, skutečně s takovou třešničkou na dortu na naší agendě a sice na našem bodu jednání je Evropský ústav pro genderovou rovnost, který by nám měl představit jejich nový genderový index, pardon, index eh, genderové rovnosti pro rok 2020. Velice se těším na jejich slova a také doufám, doufám, že eh, budeme o mm, této prezentaci diskutovat. Než dám slovo eh, zástupcům Evropského ústavu, eh, chci poblahopřát za mm, to vysoce profesionální setkání dnešního rána. To byl skutečně světlý bod naší práce na základě zkušenosti, kterou jsme udělali. Bylo to jak po odborné stránce, tak po formální stránce. Budeme pokračovat následujícím způsobem. E, od teď e, máme čas do 5.45, protože potom uděláme velice krátkou přestávku, e, protože potom budeme mít společné zasedání s výborem Libe týkající se převaděčství, to znamená, musíme dodržet čas. Budeme tedy postupovat takto. Nejprve paní Karlín Šíle dostane více než 15 minut prostor na prezentaci a poté samozřejmě budeme mít příležitost na, na výměnu názoru. Takže teď bych okamžitě dala slovo paní Karlin Šíle. Velice se těšíme na vaši prezentaci. Máte slovo. Could you please press the speak button? Můžete stisknout tlačítko. Speak. Vidíme vás, slyšíme všechno v pořádku. Krásné dobré odpoledne vám všem. Je mi potěšením připojit se k vám na vaše zasedání výboru FAM. Náš ústav eh, zveřejnil index genderové kvality 2020 a dovolte, abych poděkovala Evelyn Regnerové za její neustálou podporu a jsem ráda, že se vám líbilo eh, akce dnešního dopoledne. Již dnes jste dostali PowerPointovou eh, prezentaci a můžete ji používat jako vizuální referenci toho, co vám teď představím. Když se podíváme na slide 2, dovolte, abych řekla nejprve několik slov k tomuto indexu genderové kvality. Je to koncipováno, aby se vlastně měřil stav genderové rovnosti v Evropě v šesti doménách práce, peníze, znalosti, čas, síla či moc, a zdraví a násilí každým rokem tento index dělá takový screening v Evropské unii a do, v bodech 1 až 100. A když je tam jednak, to znamená, že země dosáhla plné rovnosti mezi muži a ženami. Index se dívá také na jednotlivé skupiny žen, například rodina, vzdělání, eh, věk, eventuálně handicap – index má různé priority každý rok. My jsme tam měli tento rok vzdělání slide 3. Teď tady máme skore pro genderovou rovnost v Evropské unii 67,9 z 100. To znamená, že jsme se zlepšili pouze o půl bodu každý rok. Když budeme pokračovat v těchto krocích, tak to bude trvat minimálně 6 let, než završíme genderovou rovnost v Evropské unii. Slide 4. Jako vždycky Eh, vidíte rozdíly mezi členskými státy. Švédsko, Dánsko, Francie eh, mají tři místa na předních příčkách, stejně tak jako minulý rok. Nejlépe se zlepšila Itálie, Lucembursko, Malta eh, získali o 10 bodů navíc od roku 2010. Řecko, Maďarsko a Rumunsko mají největší prostor pro zlepšení. Pět, slide 5. Můžeme používat také index pro identifikaci oblastí, kde je třeba jednat. Genderová nerovnost se objevuje zejména v oblasti moci. 43,5 bodů. A týká se to genderové nerovnosti v politickém, sociálním a ekonomickém rozhodování. Druhé skoro je doména znalostí Eh, přes 60 bodů. Přestávkou tady je genderová segregace ve vzdělávání eh, a tato segregace ve vzdělávání ovlivňuje také postavení mužů v práci. Vidíme, že tady máme stále ještě mnoho odvětví, kde dominují muži, ale zase některá odvětví, kde dominují ženy můžeme také vidět pokračující segregaci na pracovním trhu, zatímco muži zaobírají spíše mm, seniorské manažerské pozice, ženy spíše e, střední a nižší pozice. Ale ženy se proto dostávají do rizika chudoby. Šest. E, tak, jaký můžeme vysledovat pokrok? ženy, které mají moc nebo dostávají se do rozhodujících eh, pozic. Tady máme zvýšení o 12 bodů od roku 2010 a o 1,5 bodu od eh, zveřejněné zprávy roku 2019. Máme, a to se týká dvě, dvou třetin eh, celkového zlepšení skóra od roku 2010. Genderová nerovnost ehm, tak pomaloučku postupuje. Máme tady tedy například 17 procentuálních bodů od roku 2010. To znamená, že se zvyšuje počet žen také v dozorčích radách. Vidíme, že se zlepšilo postavení žen ve vysokých pozicích. Některé zeny, země zavedly legis, v legislativě své příslušné kvóty. Belgie, Itálie, Portugalsko. 36%, eh, Německo a Rakousko 30% a Francie 40%. Eh, a v deseti dalších zemích a ve Spojeném království eh, se Eh, apliku je kvóta jenom v určitých společnostech a neexistují tady sankce. Řecko, Slovinsko, Španělsko eh, jsou na stejném místě a jiné země mají snahu autoregulace a vytvořit určitou vyrovnanou genderovou situaci v dozorčích radách. Ale v jedenácti státech vlády nezahájily žádnou podstatnou akci neudělali tedy nic. Dopad legislativních kvót je jasný. V dubnu 2020 ženy měly 63,6 v šesti státech v dozorčích radách se závaznými kvótami a země, které měly pouze taková soft měřítka a nebo žádná opatření, tak tam se ženy, počet žen zvýšil o 24 a podíváme se na průměr, eh, vlastně eh, než byly implementovány kvóty, tak tady docházelo ke zvýšení jenom o jednu desetinu a po aplikaci kvót se to strojnásobilo na tři celé a něco bodu ročně eh, a změna v zemích bez kvot je pouze 0,7 ve srovnání s minulým rokem. A bude trvat dalších 25 let, než se tady v těch zemích dosáhne genderové rovnosti, aby eh, ženy mohly zaujmout příslušné pozice v zemích, které ještě nezahájily žádná opatření, zatímco země, které zavedly kvóty, budou mít genderovou rovnost v dozorčích radách už v roce 2021. Eh, co se týče pokroku, tak tady jsou velké rozdíly. Ve Francii máme více než 30 Belgie, Německo, Rakousko jsou jediné další země, eh, které má zvýšily počet reprezentace žen, ale pokulhává Portugalsko, Nizozemsko a Španělsko. V indexu se objevují také sociální výzvy, kterým se musíme věnovat. Čili protože společnosti v Evropské unii stárnou, nacházíme se v době globální pandemie. Eh, máme tady potřebu péče v Evropské unie. Máme 69 pracovní síly eh, ženské v oblasti péče a úklidu. Tlumočníci se omlouvají, protože nemají k dispozici příslušné slajdy. V období pandemie eh, je třeba si uvědomit, že tady dochází také k úbytku plat, protože máme například jenom dočasné formy zaměstnání a ženy mají tudíž nízké příjmy. Když se podíváme na ženy migrantky, eh, které pracují v pečovatelském odvětví 23% z nich a v úklidu 35%. Eh, a to jsou profese s nejnižšími mzdami A je třeba, aby se revalvovaly tyto profese, aby se zlepšilo postavení žen i v těchto sektorech, kde dominují ženy. A připomeňte si, vzpomeňte si, co jsem říkala o genderově segregovaném pracovním trhu. E, ve zdraví je vzdělávání daleko vyšší. Máme odvětví, kde ženy působí ve středních eh, rovinách a v vrcholových funkcích jsou muži kde muži se dostávají velice rychle do vysokých funkcích i v těch profesích, kde dominují ženy. Podívejme se na slide číslo 11. Eh, oblast péče je stále ještě ve většinové odpovědnosti žen. V každé zemi eh, ženy, které mají neplacenou práci, je vyšší než mužů. Eh, a ženy, které se musí starat o své Eh, příbuzné či jiné lidi mají daleko nižší příjem a je jich tolik eh, v Evropě, kolik je počet obyvatel v Bulharsku. Eh, je třeba podívat se, jak vypadá vertikální genderová segregace. Eh, musíme si uvědomit, že stárnutí populace bude znamenat další pečova, potřebu po pečovatelství. V současné době obyvatelé eh, potřebují pečovatelský servis. Eh, existují pečovatelské domy, ale potom tady máme také domácí péči. 62% pečovatelů jsou ženy a eh, to ovlivňuje jejich eh, fyzické a mentální zdraví, eh, protože často jsou velice vysilovány v této práci. Je třeba zabezpečit, aby tato zátěž neležela pouze na ženách a a také nezbytné, aby se muži podíleli na práci doma a aby se zvýšil také jejich podíl na pomoci v pečovatelství Podívejme se na index na následujícím slajdu týkající se genderové nerovnosti na pracovním trhu. Když se podíváme do historie, digitalizace představuje mnoho změn a produkuje také genderovou nerovnost za určitých podmínek. Ale není překvapivé, že pokrok pro genderovou rovnost se tady bude zlepšovat. Například digitalizace přispívá ke zvýšené flexibilitě práce a umožní to občanům pracovat z nejrůznějších míst v různých časech. Z domova, eh, v období pandemie, eh, na onlineových platformách eh, a tak dále. To znamená nové příležitosti pro kombinování neplacené práce se zaměstnáním a podpoří to více žen v tom, aby mohly vstoupit na trh práce a to by mohlo signifikantně snížit tu zátěž žen v pečovatelství. I když digitalizace může také vyprodukovat dlouho trvající nerovnost eh, co se týče vytváření rovnováhy mezi prací a rodinou, protože tady už došlo k velké segregaci. Máme tady určité algoritmy, které eh, vytváří umělá inteligence byly demonstrovány a bylo také ukazováno, jak se to projeví na genderové nerovnosti. Je nezbytné, aby se tedy vytvářela citlivá regulativní práce pro to, aby se nerovnost snižovala. Touto cestou bychom mohli dospět k pokroku, abychom dospěli rovnosti v digitalizaci v budoucích letech. Slide 13. Jaké akce potřebujeme? Potřebujeme takové politiky, eh, které zapojí ženy na trh práce, ale které taky zapojí muže do podílení se na práci v domácnosti, péče o děti a dalších členech rodiny. A eh, také je třeba vytvářet pečovatelská centra a také motivovat muže, aby se zajímali o tuto práci. Eh, podívejme se na školský systém. Je třeba povzbuzovat lidi, aby měli zájem o eh, studia v tomto oboru. Mm, a, a, je, a je třeba, aby tady došlo k diverzifikaci nabídek eh, profesí a je také nezbytné zvýšit počet žen v rozhodování, aby se zabezpečilo, že ženy budou součástí rozhodujícího, rozhodovacího procesu a je důležité, aby se účastnili těch známých plánů obnovy i prostřednictvím ženských organizací. Já vás vyzývám k tomu, abyste tento index používali pro svou práci a abyste na základě toho provozovali politiku založenou na důkazech, aby se podporovala genderová rovnost Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji pěkně za vaši prezentaci. Byla tady řada číselných údajů, které vzbudily pozornost. K tomu se váže celá řada otázek. Dovolte, abych eh, dala slovo prvnímu řečníku. Jako první je Samiera Rafaela a bude následovat paní Dala Príza. Takže prosím, Samira. Děkuji, paní předsedkyně. Je velice dobře, že jsme se setkali. Ráda bych poděkovala zástupkyni AIG za prezentaci. Také vám blahopřeji k vynikající a rozsáhlé práci, které se věnujete, pokud je o tento index. V každopádně Renew Europe eh, z těchto údajů bude vycházet při další práci na tomto eh, velice významném tématu a budeme to zakomponovávat do eh, naší politiky. Je jasné, že musíme dosáhnout pokroku před rokem 2030. Zpráva například o Holandsku uvádí, že existuje deset zemí, které si vedou velice dobře, ale eh, v posledních letech neudělali až takový pokrok je jasné, že členské státy nesmí tuto věc eh, ztrácet ze zřetele. Moje otázka zní takto. Jak zajistit eh, prostřednictvím konkrétních eh, akcí, aby členské státy trvale implementovaly všechny tyto věci? Dále se ptám, jaké výsledky tohoto výzkumu očekáváte? a jak bude AIG přispívat k tomu, aby nadále byly poskytovány kvalitní údaje, které budou hovořit o rozdílech v platech mužů a žen. Děkuji, Samiro. Madame de la Prisa a potom paní Pereira. Buenas tardes. Krásné odpoledne. E, děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. Se mi escucha? E, slyšíte mě? Tlumočníci mají bohužel velice špatný zvuk. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. Když se podíváme na nerovnost mezi muži a ženami, já bych velice ráda pochopila užitečnost tohoto indexu, protože bych ráda nalezla nástroj na vyřešení problematiky. Protože Toto je jako ryba, která se kouše do svého ocasu. Když se chce zabránit nerovnosti, dělá se to tak, že ji naopak generuje. Eh, podívejme se na vztahy muži, mezi muži a ženami. Eh, touto politikou se dosáhne pouze toho, že žena se stane obětí své vlastní ideologie. Děkuji mnohokrát. Uh, thank you.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 Ráda bych uvedla, že otázka genderové rovnosti je opravdu středobodem těch snah o dosažení rovnosti. Nejde pouze o rozdíly v platech, které je potřeba řešit. To všechno se zvládnout teprve, když budeme zkoumat, eh, jaké jsou platy a mzdy mužů a žen a jak budeme bojovat proti prekérním způsobům práce je také zapotřebí zajistit rovnováhu mezi osobním a pracovním životem zaměstnanců. Dále je tady otázka investic do veřejných služeb. Je nám jasné, že překonáme nerovnosti v oblasti veřejných služeb. Souvisí také s tím, jak budeme řešit eh, otázku žen, které Eh, musí pomáhat v domácnosti a vůbec vykonávat eh, práce, které dosud nenáleží mužům. Samozřejmě to má také eh, dodatečný dopad na rozdíl v, v důchodech mužů a žen. Nyní Sandra Maria. Děkuji pěkně za ty zajímavé číselné údaje. Moje otázka je konkrétní. Zmínila jste země, které jsou v čele, které, a země, které jsou na konci. To beru na vědomí, ale ráda bych věděla v této souvislosti, jak to vypadá s rozvojem demokracie v těchto zemích. Je jasné, že do budoucna bude muset také prokázat, že tam, kde jsou stabilní demokratické režimy, že tam také mohou narůstat práva žen. Ráda bych věděla, jestli existuje nějaká vazba mezi eh, tady těmito věci, jak vypadá tedy rozvoj právního státu, eh, lidských práv eh, v těch zemích, které jsou v tomto ohledu v čele a které naopak zaostávají. Děkuji pěkně. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, alespoň někoho nevidím. Dobrá, takže bych eh, také položila několik otázek. První se týká pochopení. Eh, Když jsem vás poslouchala a sledovala ty slajdy, tak eh, na tom slajdu neplacené práce a pečovatelství jsem viděla tady, že číselné údaje o podílu mužů v domácích pracech, pokud je tady o neplacenou práci, eh, tam bych ráda zmínila dvě konkrétní země. Čísla eh, svědčící o účasti mužů v Rakousku a na Slovensku se radikálně liší. Slovensko se vede dobře, takže by mě opravdu zajímalo, jak si to vysvětlit, tento ohromný rozdíl. Víc k tomu nedodám. Možná byste to tady mohla vysvětlit. A další otázka. Ženy, které jsou hospodářsky činné a které mají rozhodovací pravomoce, tak eh, v této souvislosti eh, bych ráda zmínila eh, několik studií. Je to pozoruhodné, protože ženy, které eh, mají rozhodovací pravomoc, eh, požívají také možnosti eh, lépe čerpat úvěry a to je určitě diskriminace v úvěrovém sektoru. Jaká jsou tady kritéria pro, udělova, pro poskytování půjček a úvěrů? A jednoduše řečeno, Víme, že existuje něco jako stereotypní neobjektivní diskriminace v řadě oblastí. To tedy znamená ženy v oblasti podnikání. A potom, potom pečovatelské služby. Tady politika musí opravdu přidat. Jedná se o práci, která je víceméně klimaticky neutrální, ale je velice, velice zapotřebí. Korona krize samozřejmě stížila i práci v těchto oblastech, ať už jde o péči o starší občany či děti. Je to oblast, které dominují ženy, jak jste zcela jasně ukázala. A jsou to právě ta odvětví nebo ty oblasti činnosti, které jsou velice málo honorované. Takže pokud chceme opravdu investovat do těchto oblastí, čili pečovatelství, tak potřebujeme eh, to udělat velice intenzivně tak, abychom podpořili zaměstnanost, abychom také podpořili ochranu životního prostředí. Eh, bude to výhodné pro všechny zúčastněné. Takže otázka zní takto. Mohla byste prosím trochu rozvést eh, tu otázku zemí, které si vedou velice dobře, v tom, že se jim eh, tedy daří eh, odstraňovat tu segregaci a jak motivují muže. To je moje otázka. Nyní vyzývám kolegyně a kolegy. Ne, nikdo se nehlásí, takže prosím zpět paní Karinčíle. Máte slovo. are not really um, giving enough information, please let me know tak eh, já tady mám eh, velice dlouhý seznam otázek eh, a prosím, pokud jsem nestihla poznamenat si všechno, tak mě potom řekněte. Tak jak ukázala moje prezentace a také index, máme kde se zlepšovat v Evropské unii. Já tedy skutečně doufám, že ten index to je takový budíček. A já tedy eh, doufám, že když členské země eh, uvidí ty výsledky a uvidí, jak skončily, eh, tak snad si z toho vyhodí nějaké důsledky. My tady vidíme, že ty rozdíly mezi členskými zeměmi jsou velké a opravdu doufáme, že Eh, to povede k nějaké pozitivní motivaci. Já myslím, že taky těch šest oblastí, které jsem zmínila, eh, že to je dostatek eh, konkrétních podnětů, aby členské země věděly, jak hm, mají postupovat dále. Tady se hovořilo o ženách a o vyhlídkách a jak vlastně postupovat dál. Já myslím, že tady hm, nemáme příliš důvodu k optimismu násilí na ženách eh, existuje všude, ve všech členských zemích. A k tomu máme ještě koronavirovou krizi, během níž se situace zhoršila. Takže členské země tady přijímají eh, opatření, nicméně eh, ještě pořád musíme být připraveni na to, že situace se bude dále zhoršovat. My tady nemáme tvrdá data, ale brzy začneme eh, další výzkum a sice na téma, jak COVID-19 přispívá k násilí na ženách a ta studie by měla být hotová příští rok. No a my tedy doufáme, že eh, země, které se k té umluvě připojily, že ji také včas eh, budou ratifikovat. A opět bych řekla, že ty výsledky, eh, to, že <clears throat> vlastně my, když tady máme ty informace, tak určitě to tedy eh, propojíme a doufáme, že budeme moci o více informací podělit eh, příští rok. Pak tady byla otázka k monitorování. My jsme se shodli s Evropskou komisí, že budeme monitorovat implementaci strategie pro genderovou rovnost. Teď se bavíme o tom, jak to udělat co nejlépe. A samozřejmě to musí být jedna z těch hlavních problematik. A opět doufáme, že brzy budeme moci poskytnout více informací o tom, jak se ten monitoring bude odehrávat. Pak jste byla otázka o investicí do eh, veřejných služeb a co si o tom myslím. Já si myslím, že není třeba zdůrazňovat, že veřejné služby jsou velice důležitým prvkem. Eh, v zemích, kde vidíme, že eh, je větší zaměstnanost žen na trhu práce, a e, že tedy e, muži a ženy se kombinovaně e, dokážou prostě podělit o ten soukromý a zároveň pracovní život. Tak ano, tam je situace lepší. Jestli tady, vlastně já se s tím shodu, byla ta otázka, já říkám ano, opravdu bych povzbuzovala členské země, aby do veřejných služeb investovali, poněvadž ty přispívají k genderové rovnosti. Teď je otázka, kdo vyhrává, kdo ztrácí a jak to souvisí s demokracií. Když se podíváte na seznam z těch zemí, těch nejlepších, to je Švédsko, Dánsko, Francie, tak možná bych trošku eh, rozvedla, proč jsou vlastně eh, na špici. Švédsko opravdu je nejlepší v pěti ze šesti oblastí. Toto je eh, znalosti, čas, eh, moc, eh, zdraví, tak to je výborné. Dánsko práce, znalosti a dělba času mezi muži a ženami a Francie. myslím, že už jsem to řekla v prezentaci. Je vynikající v oblasti moci a také v eh, oblasti peněz je eh, hodně eh, vysoko. No, proč vlastně se jim takto daří? A pak tady máme země, kde je třeba nejvíce zlepšovat, to je Řecko, Maďarsko a Rumunsko. A také bych řekla, proč vlastně jsou tak nízko na tom seznamu. A eh, v čem se mohou zlepšit? Rumunsko potřebuje eh, zejména v rozhodování, eh, dále čas o péče o děti, sociální aktivitě a vzdělávání a v vysokých rozhodovacích pozicích je mají žen nejméně v EU. A tak to je od roku 2010. Čili, čili tolik trošku podrobnosti tomu, proč eh, tyto země eh, se umístují tak, jak jsme viděli, v čem se mohou zlepšit. A poslední tři otázky. Eh, teď že nám se méně věří, jsou tam stereotypy, nebo co tam vlastně je. Takže myslíme si, že ano, někdy je pro Eh, že ženy je trošku obtížnější získat úvěr nebo půjčky z banky, eh, poněvadž eh, ženské firmy jsou docela zdravě, zdravě vedené, takže v podstatě objektivní důvod pro to není. A tady je třeba, je zde prostor pro zlepšení. A otázka Evliny mezi tedy zapojením mužů ve Eh, Sloven, na Slovensku, tak eh, já tedy musím říct, eh, že tyto informace se ráda podělím později, poněvadž tady na to se musím zeptat kolegů, aby byli schopni to tady uzavřít, tady vysvětlit. Takže já slibuju, že ty informace zašlu později. Pak tady byla zajímavá otázka o péči a to je vlastně jeden z sektorů, který je velice důležitý pro budoucnost, což vyplývá hlavně na povrch v eh, z krizi, jako máme tu dnešní. Takže ano, toto je vlastně jedna z věcí, kterou neustále zdůrazňuji. Eh, je zajímavé, že po celé Evropě v té první vlně Eh, lidé tleskali zdravotníkům a pečovatelům a to bylo opravdu krásné a bylo to povzbuzující pro tyto lidi. Ale teď vidíme, že eh, jsou špatně placeni a že je s tím spojená spousta stresu. Pokud eh, bychom měli zvýšení příjmu, tak určitě by se do těchto Mm, do těchto profesí hlásilo více nejen žen, ale i mužů. A čili tady ta korelace je naprosto jasná. Myslím, že jsem odpověděla na všechno. Nevím, eh, pokud jsem náhodou něco eh, vynechala, tak prosím, eh, dejte mi vědět. Ano, děkuji. Děkuji také za podrobnou odpověď. My teď už nemáme žádného člena výboru, kdo by se chtěl něco zeptat, takže já opravdu velice děkuji za tu cenou práci, kterou odvádíte a samozřejmě velice se těšíme na eh, další spolupráci. My se tedy my se tím budeme zabývat a také těmi dalšími otázkami, eh, které jste tady snesla. Takže děkuji a já teď eh, vám přeji jako příjemný večer ve Vilniusu, to znamená tam, kde jste, eh, pokud je to tady možné. A nyní bych řekla všem členům výboru, že ještě nemáme ani 17.25, takže uděláme si krátkou přestávku, protože příští bod je společné zasedání s výborem Libe na téma ehm, převaděčství. A my samozřejmě musíme počkat, až se k nám dostaví předseda a zpravodaj z výboru Libe. Takže přestávka do 17.45 a pak budeme moci zahájit, tedy jít k tomu dalšímu bodu na programu. Takže eh, opravdu musíme počkat, poněvadž eh, tady máme eh, tady jsme závislí, že ano. Takže já teď s dovolením přeruším na 20 minut zasedání a budeme pokračovat 17.45.